zasažení Unie, nejenom ekonomické, ale i politické, je správný. Děkuji vám. Děkuji paní Komi a tímto končím debatu o této zprávě. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, to je zpráva paní Okony o elektronické identifikaci Skotu. Chtěla bych eh, dát slovo zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji, vážená paní předsedající, milí kolegové, milé kolegyně. Tento text je důležitý, jelikož jeho dva hlavní cíle jsou následující. Jednak je to progresivní, postupný, harmonizovaný rozvoj, pokud jde o elektronickou identifikaci eh, skotu na základě revize v následujících pěti letech, kde bychom mohli přistoupit, řekněme, poté k povinnému označování skotu. Druhým důležitým bodem tohoto nařízení je zjednodušení. Zjednodušení administrativních postupů, pokud jde o přidání fakultativní mm, informace na balení hovězího masa. Dnes přednáším tuto oblast na plenárce, protože bych chtěla změnit tu, ten nekoherentní přístup, který proběhl poté, co se tomu věnoval výbor Envy v této oblasti došlo k určitému nekoherentnímu přístupu mm, po kontakte s komisí, došlo k různým konzultacím s odborníky na naší straně Evropské parlamentu proto navrhu následující věc, abychom přijali tři pozměňovací návrhy. Hlavním cílem těchto návrhů bude napravit tyto nekoherentnosti mm, a objasnit celý text. 46 a 47. To jsou pouze technické opravy a 46 navrhuje to, aby zjednodušení označování tohoto dobrovolného označování vstoupila v platnost k 1. 1. 2014 jde o nepovinné označování a to by měla být, mělo by to být objektivní, mělo by to být ověřitelné jednotlivými orgány, mělo by to být pochopitelné, srozumitelné pro naše spotřebitele, tak aby nedošlo k, k nějakým obavám. Já jsem ještě jednou opětovně um, vyjasnila to, aby jednot, že jednotlivé orgány budou rovněž ověřovat důvěryhodnost těchto fakultativních informací a pokud jde o 22, 4b to, co je zakotveno v tomto odstavci, bude muset být aplikováno. Hovoříme zde totiž o dobrovolných informacích a ne povinných informacích, pokud jde o původ tohoto masového produktu. To znamená komerční informace, které využívají eh, provozovatelé, které, na základě kterého by se zjednodušily tato pravidla. Abych to ještě jednou objasnila. Pokud jde o označování, elektronické označování skotu, všichni souhlasíme s tím, že je důležité, aby došlo k elektronické identifikaci skotu. Nejsme ovšem proto, aby to bylo povinností, aby zemědělci museli povinně okamžitě eh, přispět, dospět k tomuto označování. Já jsem zákonodárcem a proto si myslím, že jsme zodpovědní za zákony, o kterých hlasujeme a které budou mít a které mají ekonomický dopad. Pokud jde o masové odvětví v Evropě a především odvětví skotu, to jsou odvětví, která trpí v současné době. A my prostě, my zákonodárci, nemůžeme prostě je zatěžovat ještě víc nějakými dalšími výdaji, náklady. Nejde o veřejné zdraví, jde zde o to, abychom zde měli k dispozici elektronickou identifikaci, která by nám umožnila lepší vysledovatelnost dobytka, která postupně se bude zavádět v tomto odvětví a v těch pěti následujících letech zjistíme, zda technologie je už úspěšná, bezpečná a zda toto odvětví je připraveno a možná v tom době konjunktura ekonomická bude mnohem lepší, na lepší úrovni. Pokud jde o označování skotu, nejde o spochybnění identifikace, mm, která je nepovinná, ta, která v současnosti platí. My samozřejmě my to nerušíme, to chci říct velice jasně. Pro nás jde o zjednodušení tohoto systému identifikace, o zjednodušení celého postupu. Ještě jednou to vysvětlím. Jednoduše. Označování masa mm, děláme pro stejným způsobem pro všechny druhy masa, pro hovězí byl tento proces komplikovan právě v důsledku nemoci BSE. Já tvrdím, že bychom měli zachovat tento dobrovolný systém, ovšem zjednodušit celkový systém označování, protože my jsme zodpovědní za to, že ten systém je administrativně obtížnější v současné době, který v podstatě nás zatěžuje v naší administrativě a proto bychom měli zjednodušit tento systém, pro, ve prospěch našich občanů, našich spotřebitelů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařka. Paní předsedající, vážení eh, členové komise je vděčná parlamentu za podporu, eh, které se jí dostalo, eh, co se týče návrhu zaměřeného na usnadnění elektronického identifikačního systému hovězího dobytka a zjednodušit také dobrovolné označování dobytka. Chtěla bych zvláště poděkovat paní zpravodajce, paní Okony, za její závazek v této věci a doufám, že její angažovaná práce uhladí cestu k dohodě dohodě, eh, která má být eh, dosažena při prvním čtení. Toto by eh, obzvláště bylo něco, co uvítáme, protože navrhovaná nová pravidla znamenají příležitost posílit růst a konkurenceschopnost pro mnoho různých aktérů. Všichni tady vidíme, že současný systém vysledovatelnosti je účinný, co se týče ochrany spotřebitelů. A elektronická identifikace však celý tento systém ještě učiní přesnější a rychlejší a zlepší možnost vysledovat výrobky eh, hovězí, eh, tak aby byla posílena bezpečnost potravin a lepší eh, řízení možného vypuknutí chorob. Také to sníží administrativní zátěže, a to tím, že se zjednoduší současné postupy. Moderní technologie je doslovně velmi důležitá pro evropské zemědělce a naší povinností je uspůsobit legislativu tak, aby jim bylo umožněno profitovat z tohoto pokroku. A co se týče dobrovolného označování vizího eh, dobytka, horizontální legislativa eh, už byla rozpracována. Tato legislativa pokrývá eh, dobytek stejně, má hovězí jako jiné maso a není zapotřebí tady ještě jít do specifických postupů pro dobrovolné označení. Provozovatele respektují současné horizontální opatření a měli by možnost ještě poskytnout dobrovolnou nebo dodatečnou informaci o svém označování fungování a komise by neměla eh, mí, eh, zavá, eh, působit zavádějícím způsobem a mm, mělo by tady fungovat kompetentní úřady. Nesmíme zapomínat na to, že současná pravidla týkající se identifikace vězího masa a dobrovolného označování masa byla popsána jako zátěže, které byly uvaleny na podniky a to ve sdělení komise o akčním programu zaměřeném na snížení administrativních zátěží v Evropské unii. O hodně se mluvilo o snižování těch těchto zátěží, ale teď jednáme. A chci poděkovat parlamentu za to, že e, toto činí spolu s námi a že se ubíráme ve správném směru. Grazie. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní má slovo paní Gerling, minuta a půl. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom bych to ještě vyjasnila. Pan Nicholson, který je zpravodajem za stanovisko. U náš Vagry bohužel má problémy, eh, s, je na cestě, bude mezi námi za chviličku, takže bych vám velice ráda poděkovala za to, že zde mohu vystoupit. Já jsem v podstatě, já vystoupím s tím, co jsem chtěla říci za chviličku. Chtěla jsem přispět k této rozprávě, protože mám zkušenosti v rámci EID v oblasti ovec a proto bych ráda řekla, jak to funguje technicky. Tento systém No, v podstatě byl vnucen mým farmářům u mě v našem okrsku, i když proti tomu byla veliká opozice. A najednou jsme zjistili samozřejmě, že nefunguje efektivně, účinně. Někteří mm, zemědělci to považují za užitečné, ano, především pokud jde o interní jejich chov. Ovšem, neměl by to být základní systém, který by identifikoval pohyb zvířat. Myslím si, že bychom měli, mm, že by komise měla udělit více času některým zem, například Velké Británii, proč chceme rozšířit tohoto systém, rozšířit to systém na hovězi předtím, než vyřešíme problémy toho systému, proč ho vůbec chceme rozšiřovat, aniž bychom zjistili, aniž bychom zaručili, že zde jsou jasné výhody, především pokud jde o ten povinný systém, o kterém hovořím. Já se často setkávám se se zemědělci, kteří se bojí, že nedodrží to křížové plnění a že budou muset platit platit nějaké penále, protože je nesplní a tak dále. My bychom měli eh, vytvářet legislativu, která pomáhá všem, i našim farmářům, aby fungovali lépe a právě proto bychom měli udělat vše proto, aby tomu tak bylo i při hlasování u této zprávy. Děkuji. Grazie ora. Děkuji. A nyní dávám slovo jednotlivým politickým skupinám. Za EPP paní Ajuzo. Eh, Bohužel však není je přítomen, proto bude hovořit paní Ayus. Děkuji, paní předsedající, eh, paní komisařko. Nejdříve bych eh, chtěla poděkovat za zprávu paní a za její snahu o konsenzus. Jsou zde dvě otázky, které nám eh, dělají eh, určité obavy. Chtěla bych eh, podpořit návrh komise ohledně elektronické identifikace skotu. To však se netýká nepovinného eh, označování. Komise navrhuje, eh, aby toto bylo zcela zrušeno, což se mi nezdá být vhodné. Toto označování přispělo k tomu, že eh, důvěra spotřebitelů byla posílena. Spotřebitelé zase důvěří evropskému hovězímu masu. A odůvodnění komise, že je to příliš nákladné, je nepřijatelné. Již se to zavedlo a tento sektor zná příslušné postupy. Ten systém se ověřil ve Španělsku eh, bylo přijato na 180 takovýchto označení a pokud jiné typy eh, masa, eh, například u eh, kos nebo obcí, je jich pouze 32, pak to hovoří samo za sebe. Toto označování slouží také k dobrému odlišení jednotlivých druhů, což je rovněž důležité pro spotřebitele. Spotřebitel přitom nerozlišuje povinné a nepovinné údaje. Nepovinné údaje jsou pro něj někdy důležitější a jsou také významnější než ty povinné. Pak spotřebitel může rozhodovat o své spotřebě v plné odpovědnosti. To, to nařízení 1760 není zdaleka perfektní. Články 1718 bychom neměli škrtnout, protože by zde vznikla právní mezera a nebyla by také externí není eh, povinná kontrola. Stávající systém by mohl být eh, zlepšen, pokud bychom pro hovězí maso přijali specifické eh, normy daného sektoru. To již existuje například v oblasti drůbeže a jiných druhů mas. Komise by byla také jistě ochotná takto postupovat. Musíme také zohlednit to, že tyto údaje jsou rozhodující pro spotřebitele a jeho rozhodování v parlamentu to tak bylo také původně eh, rozhodnuto. Děkuji za skupinu SD, paní Rod Berend. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, když před 15 lety za krize z BSE, když jsem byla předsedkyní jednoho výboru, kdybychom tenkrát byli tak vystrašení, pak bychom dnes neměli tuto jistotu s hovězím masem. Před 15 lety bylo samozřejmé zavést eh, identifikaci z eh, kotu a skot měl dvě značky značky. Dnes váháme. Potřebujeme skutečně krizovou situaci pro to, abychom rozhodli správně. Spravodajka řekla, že jde o zdraví, veřejné zdraví. Skutečně jde o politiku zdravotnictví. A já musím přiznat, že samozřejmě zavádění povinného elektronického identifikačního systému Eh, představuje určité náklady a také určitou snahu. Proto jsem ve výboru také navrhla, abychom měli přechodnou dobu deseti let. Deseti let, eh, kolegyně a kolegové, ale ani to většina výboru nepřijala. Eh, oni se chtějí skutečně postavit před své voliče a chtějí říkat, že je pro ně veřejné zdraví důležité za deset let. To mohou zvládnout zvládnout eh, všichni zemědělci. A potom eh, nepovinné označování. Vždyť chceme zemědělce přivést tomu, aby se přiblížili ke spotřebitelům a udávali údaje pro spotřebitele o tom, jak dané zvíře bylo eh, vyživováno, jak dlouho žilo a tak dále. Eh, toto je systém, který je používán ve všech členských státech a zpravodajka navrhuje, aby podstatné znaky eh, byly škrtnuty za určitých podmínek. To znamená, že má existovat systém bez jakýkoliv podmínek. A myslíte si vážně, že takovýto systém může fungovat? Žádný národní orgán orgán nebude schopen kontrolovat takovéto záležitosti. To znamená, že existující systém má být zrušen a narušen. Naštěstí výbor pro životní prostředí rozhodl většinou aby dobrovolný systém nepovinného označování existoval i nadále. A prosím všechny kolegyně a kolegy, aby souhlasili eh, s návrhem výboru pro životní prostředí. Já jsem rovněž toho názoru, že bychom měli přemýšlet o tom, zda by systém neměl být administrativně zjednodušen. Je nutné však zjednodušit systém a snížit administrativní překážky, eh, snížit by byrokratické potíže eh, a ne jít eh, tímto, dle tohoto návrhu v zájmu zemědělců i spotřebitelů eh, v Evropské unii je nutné dodržet nepovinné označení dle návrhu výboru. Grazie. A teď paní Manner za liberály, prosím, dvě minuty. Děkuji. Paní předsedající, paní komisařko, nejprve bych chtěla poděkovat paní kolegyně Okony za vynikající práci, kterou odvedla. Je to opravdu vysoce technické a velmi sporné téma. Bezpečnost potravin je jasné, je to téma, na které musíme pracovat velice přesně. Nesmí mm, dojít k tomu, že budeme opakovat stav 90. let, kdy vypukla BSE krize. Důležitý faktor pro eh, sledovatelnost je samozřejmě systém označování zvířat. Každé jednotlivé zvíře musí být prostě registrováno. Označení a možnost sledovatelnosti však eh, se musí vyvíjet neustále dále i technicky. Při tomto označování Eh, máme k dispozici nejnovější možnosti, které ale nebyly zohledněny v poslední eh, legislativě. Já eh, sama jsem slyšela řadu reakcí výrobců, spotřebitelů k současnému systému a jistě tady existují ještě lepší možnosti, technika se dále vyvinula, je to možnost elektronického označování, úřední označování. Komise teď učinila důležitý krok a jsem také spokojená s návrhem komise a se stanoviskem ve výboru výboru pro životní prostředí. Je nutné dále postupovat pečlivě ale nesmí to pochopitelně vést k tomu, že by to bylo, bylo by přílišnou závisku, potřebujeme volný vývoj. Takovýto dobrovolný systém by se dále vyvíjel. V případě dobrovolného systému bychom jistě měli určité slabiny a pak by tady existovaly obrovské rozdíly mezi členskými státy. Některé členské státy tento systém pak nepoužijí vůbec a z tohoto důvodu Potřebujeme v systému větší jasnost, tak aby spotřebitel věděl, co dostává. Děkuji. Grazie. Eh, Děkujeme. A nyní pan je ta minuta za EKR. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. EKR podporuje tuto zprávu. Rádi bychom poblahopřáli paní zpravodajce. Jsme pro elektronické označování skotu nepovinného charakteru. Myslíme si, že zavedení takového systému je obtížné a zároveň náročné, finančně náročné pro malé pěs, pro malé chovatele a právě proto tento systém nepovinného označování je podle našeho názoru vhodným systémem. Označování hovězího masa rád bych upozornil na důležitý pozměňovací návrh, který hovoří o označení klonovaného hovězího masa. Toto je sice zatím marginální otázka, marginální problém, ovšem pokud takové maso se dostane na trh, musí být identifikováno. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní má slovo Eh, kolega Rossi na jednu minutu. Milí kolegové, kolegyně, ano, tento návrh směrnice bude změněn. Já osobně jsem proti. Myslím si, že uživatel by měl mít právo zvolit si takový systém identifikace, pokud bude chtít zlepšit nebo zajistit lepší bezpečnost těchto výrobků i uh, těchto zvířat, ovšem mělo by to být na dobrovolné bázi. Hovoříme zde, zde o nějaké dodatkové informaci, dále o tom, že by to měl být systém povinný a tak dále, označování skotu, označování všech zvířat v chovu. Ovšem to podle mého názoru by mělo být dobrovolné, proč se chcete zbavit tohoto systému označování, který je dobrovolný? Vy tvrdíte, že jde o administrativní zátěž, ovšem každý chovatel prostě se může dobrovolně rozhodnout, zda tento systém využije či nikoli. Proto opravdu nechápu, proč ho chcete rušit. Vy v podstatě budete posilovat zájmy chovatelů, které budou nejtransparentnější. Děkujeme a nyní za nezařazené pan Griffin. Meta 1,5 minuta, ano děkuji. Dobrovolný systém by měl malý dopad na Velkou Británii, protože náš systém je velice efektivní. Ovšem mnoho z lidí z mého okrsku má obavy, bojí se, že pokud jde o transport živého skotu, že by mm, poté mohlo dojít k přepravě těchto zvířat na jatka, na velké vzdálenosti, což podle mého názoru není, eh, není eh, v současné době eh, dobré a měli by jsme o toho ustoupit. Samozřejmě všichni, kdo mají obavy o zdraví zvířat, vědí, že ti, kteř, ta zvířata, která ehm, která eh, například byla poražena v rituální porážce. Takové maso by mělo být označeno tak, aby spotřebitel měl právo vědět, z jaké porážky toto maso pochází. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k ostatním řečníkům, pan Schnellhardt. Dámy a pánové, paní předsedající, již před mnoha lety v rámci krize BSE byla zavadena opatření ohledně povinných a nepovinných údajů. Toto vedlo k tomu, že důvěra spotřebitelů byla zalepšena. Ohledně nepovinných údajů také byl vyvinut eh, takový systém, který zlepšil konkurenceschopnost na trhu a já se nechci vzdát těchto údajů údajů. Zdá se mi tedy nesprávné, aby komise navrhovala škrtnutí těchto údajů. Samozřejmě snížení byrokracie je nezbytné, ale paní zpravodajka také navrhla, jak eh, můžeme toto zahrnout do potravinových eh, zákonů. Eh, článek 7 o tom hovoří. A na základě těchto informací o potravinách je možné provádět kontroly, které budou budou přesné, anebo to přenecháme členským státům. Toto je velmi důležitý bod. Nepovinné údaje musí zůstat. Jsou důležitým bodem v celém systému informování. Co se týče označení skotu, tam bych si přál větší odvahu. Když se říká, že elektronický systém nefunguje, tak ho nezavádějme, tak ho škrtněme, přenechme technikům, co s tím udělají. Ale obojí na vnitř vnitřním trhu, eh, to je dost nevhodné. To nemůže prostě fungovat. Potřebujeme jeden systém pro obchod eh, i ostatní oblasti a takovéto označování musí být elektronické. Pokud eh, zemědělci vyjmou jednu značku z ucha skotu, tak to nesmí zůstat zcela bez označení. Děkuji vám. Děkuji e, Nyní pan Arzenis. Děkuji, pane předsedající, pane předsedající, Děkuji paní předsedající, paní zpravodajko, vážení kolegové. Já bych ještě jednou se chtěl obrátit na parlament a říci, že výbor pro životní prostředí žádá eh, zrušení označování. A já si kladu otázku, kdo chce méně informací pro spotřebitele, jaké zájmy podniků se zatím skrývají. Pomyslete jen i na jiná témata. Chceme sledovatelnost výrobků a můžeme také zabránit tomu, aby spotřebitel kde byl v ohrožení nemocemi. Děkuji paní Rod Berente za její skvělou práci na této zprávě a doufám, že alespoň v plénu eh, výsledek výboru pro životního prostředí eh, provede určitou opravu eh, na ochranu práv spotřebitelů a na opravu veřejného zdraví. Grazie, la parola. A teď má slovo pan Reimers minutu a půl. Paní Rajmes. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, vážená paní komisařko, myslím si, že musíme dbát na to, abychom tady diskutovali o dvou tématech. Nebudu se teď vyjadřovat k dobrovolnému označování masa, ale eh, hlavně k elektronickému označování zvířat. A tady, paní Schnellhardt, eh, pane Schnellhardt, musím rozhodně odporovat. Chovatelé ovcí nám jasně říkají, že mají veliké problémy s elektronickým označováním, protože eh, tady existují výpadková čísla technická. Není tomu tak, že mm, označování mm, mm, by bylo obtížné, ale selhává technika. A chyba, která tímto vzniká, je přičítána na úkor zemědělcům. A to není možné. To je něco, čemu se musíme vyhnout u skotu. A proto je důležité, abychom u skotu do budoucna e, to nechali na dobrovolném systému, dokud tento systém e, nebude vyzrálý. To neznamená, e, že bych jako zemědělka řekla, že se tento systém nemá zavádět nebo nemá rozvíjet dál, ale abychom něco nechali vyzrát, k tomu potřebujete čas. A kromě toho je důležité, aby právě pro, pro veřejné zdraví elektronické geografické označování bylo eh, spochybněno, pokud to nefunguje. Pokud eh, nefunguje to, co potřebujeme pro veřejné zdraví, pro veřejné zdraví jasně potřebujeme bezpečnost a pokud není dána bezpečnost, mm, tak si myslím, že bychom to měli zůstat u dobrovolného systému. Děkuji vám. Děkuji. Paní Reimers to byla. Pan Bafton má minutu. Paní eh, předsedající, eh, eh, vážně mi leží na srdci návrh k označování skotu. Mnohokrát jsme tady diskutovali o nemocí ovcí. Doufám, že komise kompetentně, myslím, že zvládla kompetentně tento systém, ale pořád vykazuje ještě řadu problémů. Je klíčové, pokud má být tento program zaveden, tak musí být založen na dobrovolné bázi. A ne jako někteří členové parlamentu vyžadují, by měl být předložen pro další přeskum za za pět let. Um, Eh, eh, eh, detenční systém ve Velké Británii funguje velice dobře, takže to bude na individuálním rozhodnutí. Budou tady určité preference a mělo by to být učiněno bez obav se sankcí a cross compliance, pokud to se dojde k nějaké chybě. Je tady celá řada problémů, které jsou přičítány k zemědělců. Toto je potom velice citlivá záležitost. Dobytek ve Velké Británii je také tomuto může být předmětem tohoto systému. Paní předsedkyně, eh, tady existuje eh, často eh, krize ve Velké Británii a pak to může trvat velkou dobu. Pak je tady velký nátlak stoupajících nákladů a snížených dovozů. Pokud komise toto znemožní, tak průmysl potom bude položen na kolena. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Fernandez per un minuto e trenta. Děkuji, pan Fernandez, minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Bezpečnost potravin je důležitá důležitým úkolem Evropské unie pro ochranu spotřebitelů. Tyto informace musí být jasné, objektivní a musí být vypracovány na základě jednotlivých systémů. Označování hovězího masa je velmi důležité. Měli bychom se vyhnout eh, informacím, které by mohly eh, být eh, nesprávné. Způsob chovu a typ eh, skotu musí být označeny správně. Toto musí být eh, zajištěno. Hovězí maso je velmi eh, citlivou komoditou na vnitřním trhu. Zde je také velký tlak ze strany třetích států, kde neplatí tak přísné předpisy na ochranu zvířat. To znamená, že pro dovese bychom měli mít stejné předpisy jako pro evropské výrobce. Potřebovali bychom konkrétní pravidla a jednotlivé konkrétní kon- kontrolní systémy. Potřebujeme také komunitární úpravu těchto úkolů. Zde bychom se měli vyhnout to opatření, která také zkreslují konkurenční situaci. Ve všech členských státech bychom měli mít jednotné označování jako u drůbeže. Děkuji a nyní má slovo paní Tamašesku doresc să menionez faptul că dei identificarea. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové. Rád bych řekl, že i když tato elektronická identifikace může znamenat náklady pro malé podniky, nesmíme ignorovat důležitost tohoto procesu pro bezpečnost potravinovou. Proto bez ohledu na to, zda to bude povinné či nepovinné elektronické označování hovězího, členské státy by měly povinně umožnit a zjednodušit aplikaci tohoto systému i malými zemědělci tím, že je budou podporovat na základě stávajících programů pro rozvoj venkova nebo finančními dotacemi, protože tento systém vlastně umožní lepší kontrolu i stavu zdraví těchto zvířat a zároveň zlepšíme i mm, databáze, informace, výměnu informací v případě epidemii. Měli bychom udělat vše proto, aby členské státy adaptovaly, přizpůsobily tuto legislativu i novým technologiím. Nesmíme zapomínat na to, že tyto technologie umožní zlepšit řízení přímých pladeb, které získávají zemědělci na hlavu na jedno zvíře, tím, že budeme lépe kontrolovat tyto platby a zároveň kvalita a transparentnost těchto informací, které získají spotřebitelé, může být zlepšena, pokud dobrovolné označování masa bude zachováno. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní má slovo a paní Pesoto. Jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych mm, řekla, že tento návrh není dobrým návrhem ani pro zvířata, ani pro spotřebitele. Evropa prostě nezajistí transparentnost tímto způsobem, aby bychom to měli udělat, bychom měli zajistit transparentnost a my najednou zde se snažíme odstranit tento systém, který umožňuje našim spotřebitelům kupovat na základě dobré informovanosti. Já si myslím, že to ohrožuje vnitřní trh a v podstatě to je kontraproduktivní podle mého názoru. Chovatelé prostě nebudou z toho vůbec moci těžit. My v Británii no, my u nás v Itálii často ani nevíme, odkud tyto výrobky pochází, masové výrobky a myslím si, že informace prostě o typu daného masa, typu mm, mm, chovu a tak dále, podmínka chovu, to bychom měli rozhodně zachovat. Systém no, těchto informací je velice důležitý pro spotřebitele, aby věděli, co nakupují a co konzumují právě tímto směrem bychom měli postupovat v naší práci. O tomto návrhu budeme zítra hlasovat, měli bychom rozhodně dostat našim odpovědnostem, které jsou důležité. Děkujeme a nyní pan Líze dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Děkuji nejprve Sofii Okony, která mm, v této oblasti vykonala velkou práci. Nebyla to jednoduchá věc ve výboru kvůli různým názorům a jistě není tajemstvím, že i v rámci frakce mm, existovaly různé názory. Ale myslím si, že je to dobrá základna pro vyjednávání s radou ministrů. Pro nás je důležité, aby ochrana spotřebitelů měla největší prioritu. Poučili jsme se z krize BSE a zároveň ale Právě naši zemědělci jasně ukázali, že v případě eh, dovozu musíme daleko více dbát na to, aby pravidla, která jsme společně eh, rozpracovali, byla i dodržována. A eh, nechceme nezbytnou mm, byrokracii. A to je právě uměním zjistit, kde mm, je možná maximálně ochrana spotřebitelů, aniž bychom na ně uvalovali zbytečnou byrokracii. A proto po intenzivních diskuzích v rámci frakce jsme ještě jednou se dopracovali k upřesnění článku 1 pod 14 Tady se počítalo s tím, že v rámci označování potravin eh, mohou být udělány určité údaje, které dosud spadaly pod dobrovolné označování v tomto rámci, ale eh, přejeme si, aby to také bylo kontrolováno. A eh, kolega Schnellhardt už položil komisi správnou otázkou, jak má být zabezpečeno to, že nebude docházet pomílení spotřebitelů. A chceme, aby příslušné úřady toto kontrolovaly a také uvalovaly sankce v případě porušení závazku. Až budeme zítra, až zítra odhlasujeme, tak půjdeme do vyjednávání s radou a myslím si, že všechny strany musí být flexibilní, eh, tak abychom sledovali společný cíl, abychom ho dosáhli a možná i při vyjednáváních s eh, my radou eh, dopracujeme k nových poznatkům, které se pak stanou součástí konečného výsledku. Děkuji. E a teď pan Pirillo má minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Změna ehm, e, požadavku e, z roku 2000 týkající se elektronické identifikace skotu ehm, a Toto ehm, znamená fakultativní označování. V zásadě to má veliký význam pro obranu kvalitativně eh, vysoce hodnotných podniků eh, a také pro ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin. Eh, fakultativní označování má být odbouráno a to skutečnost oslabuje tato ustanovení ve prospěch spotřebitelů. Spotřebitel by chtěl mít dodatečné informace o zvířatech, o způsobu jejich poražení a podobně. To je důležité ze dvou důvodů, protože spotřebitel pak může vědomně nakupovat nakupovat a to je, je přidaná hodnota. A komise kritizuje fakultativní označování, takže že říká se, že je to příliš náročné a že to neodpovídá daným výhodám. Takže jak jste se k tomuto poznatku dopracovali? Provedli jste nějaké simulace. My jsme totiž zjistili, že náklady ani nejsou tak vysoké. A spotřebitel pak eh, může být informován eh, s nízkými náklady. Takže tady nejsme pro eh, odbourání článku 16 až 18, tak jak to navrhuje komise. Parola, Děkuji vám. A nyní pan Sabru. Děkuji, paní předsedající. Rumunsku třetina obyvatelstva pracuje v zemědělství. Jsou to většinou malí zemědělci a chtěla bych, chtěl bych zdůraznit, že musíme být odpovědní v souvislosti s touto to eh, novou, eh, s tímto novým legislativním postupem. Evropská politika je velmi často těžko realizovatelná, je to velmi byrokratické a co se týče bezpečnosti potravin, nemůžeme jít do kompromisu, ale nemůžeme také přijmout opatření, které by ohrozilo eh, činnost malých zemědělství. Co se týče elektronického označování skotu, zde náklady nesmí nést malí výrobci, malí zemědělci, především oni, by elektronickou identifikaci měli provádět nepovinně, tak aby bylo možné chránit zemědělce, spotřebitele. Právě zemědělci vyrábějí velmi zdravé potraviny. Děkuji. Děkuji a nyní pan Nikolson. Uh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodajce za skvělou spolupráci, která probíhala na rozpravě u tohoto tématu. My sdílíme myšlenku toho, že mm, tato oblast by měla zůstat nepovinným označováním a já jí děkuji za odvedenou práci a podporuji elektronické Ehm, označování hovězího na nepovinném základě. To je podle mě nejlepší cesta před. Možná do budoucna bychom se tomu mohli ještě věnovat, zrevidovat to ovšem. V současné době je to právě ta cesta správným směrem a ne povinným označováním, tak jak to požadujeme. Ano, souhlasím s tím u skotu, protože to je z dlouhodobého hlediska dobré. Viděli jsme problémy, které jsme, které jsme čelili, když jsme například u ovci to měli povinným systémem. Znamenalo to obrovské problémy i v současné době pro naše zemědělce, například ve Velké Británii, v, v Irsku i v jiných zemích. A v podstatě to opravdu ani nebylo efektivní, tento systém. Proto se těším na to, že bude mít novou technologii, která by mohla zlepšit tuto situaci v Evropské unii, ovšem nejprve bychom si měli zamést před vlastním Prahem, než budeme konkurovat světu v této oblasti. Děkujeme a slovo má paní Doc na 1,5 minuty. Děkuji, <clears throat> paní předsedkyně. Pokud je o elektronické označování skotu, já podporuji nepovinné označování duplikace řídicích systémů bude odstraněna tímto způsobem a zároveň by to mělo mm, ulehčit administrativě našim zemědělcům i úřadům. Členské státy by měly mít pružný přístup, mohly by rozhodnout o tom, který systém využijí a který nejlépe odpovídá jejich mm, procesům, jejich chovům, jejich zemědělcům. U nás v Velké Británii většina zemědělců nevyužívá elektronický systém a proto mm, si myslím, že by bylo neférové udělat z toho povinný systém, který který by měl obrovský dopad a zároveň by to nemělo nějaké jasné eh, výhody pro spotřebitele. Pokud jde o označování ovcí, tak to je v podstatě další nepotřebná byrokracie ze strany obce. 100% přesnost nebyla nikdy dosažena, protože technologie prostě selhává. Pokud komise nepřistoupí k pragmatičtějšímu pohledu v tomto ledu, tak zemědělci v Severním Jirsku, Velké Británii a vlastně v celé Evropě budou penalizováni, protože nebudou plnit pravidla křížového plnění. Proto je důležité, aby komise reagovala na tento problém i v oblasti chovu ovcí, než bude vynucovat další nepotřebná pravidla v této oblasti. Měli bychom mít přístup, který je pružný, který nenavýší byrokracii pro procesy ani pro zemědělce, který zlepší konkurenceschopnost a přístup na trh a zároveň umožní našim spotřebitelům přístup k důležitým informacím pro jejich volbu. Toto je velice důležité v tomto přístupu. Děkuji. Grazie, ora la parola. Děkuji vám a nyní máme spontánní přihlášky do debaty. Začneme panem Nikolesku. Děkuji, paní předsedající. Já patřím k těm, kteří vždy vítali návrhy komise na identifikaci z eh, kotu, a to nepovinnou eh, Vidíme zde určité výhody co do sledovatelnosti a použití elektronické identifikace musí být nepovinné. Členské státy musí mít možnost toto také stanovit třeba jako povinný systém, ale nikoliv s náklady výrobců. Pokud zavedeme elektronické identifikace, pak zemědělci musí vědět, jaká a systém musí být jednoduchý. Proto jsem pro pozměňovací pozměňovací návrhy za tento systém. Děkuji a nyní má slovo pan Jár. Děkuji paní předsedající, děkuji se pravodajce. Samozřejmě, že chceme zjednodušit, snížit byrokracii i náklady. Za druhé však chceme také mít fungující systém elektronické identifikace původu skotu. Tento systém v členských státech musí existovat i nadále a proto musíme také uznat to, že stav realizace v členských státech je velmi rozdílný a správně nás to vede dojde také k politickému kompromisu, aby elektronické identifikace nebyly zakázány, ale aby existovaly na dobrovolné bázi i nadále. Hospodářství celá jistě eh, dobrovolně zavede identifikaci původu hovězího masa. Kompromis, eh, který byl vypracován na základě nepovinného označování, je správný. Za páté se domnívám, že nařízení eh, nám bude znovu předloženo dříve než za deset let. Zemědělci mají problémy kvůli elektronické identifikaci u ovcí a stejnou chybu bychom nechtěli opakovat i zde v oblasti skotu. Děkuji moc krát. Pan Skota. Jako Kyně, vážení kolegové, kolegyně, jsem zastupujícím členem výboru eh, pro životní prostředí a také ve výboru pro zemědělství a proto se zabýváme těmito otázkami. Návrh komise eh, neodpovídá poslednímu vývoji eh, v této oblasti. A Tady se mluví o tzv. Pra, pra, fakultativních pravidlech, která, jsou která se spochybní, ale která se osvědčila. A právě svazy pěstitelů, výrobců, kteří, které chtějí mít dodatečné informace, tomuto nebylo eh, vyhověno. Naši zemědělství, zemědělci eh, chtějí mít možnost se zodpovídat spotřebitelům a zdá se mi, že tady toto je kontraproduktivní. Když eh, informace nyní budeme zadržovat před eh, spotřebiteli a ona fakultativní opatření mají být odbourána. To přeci musí být rozhodnutí, která mm, budou eh, přenechána spotřebiteli. A i kvalita mm, výrobku, mm, tak aby posoudili kvalitu výrobku. Co se týče eh, výrobců, ti si to přejí také, protože ti eh, chtějí předložit spotřebitelům argumenty, tak aby oni učinili správné rozhodnutí. Jak říkám, eh, toto pravidlo provazují za kontraproduktivní pan Melcer. Paní předsedkyně, po té, co v pravidelných odstupech tady se objevují různé skandály v oblasti bez potravin, tak musíme přivítat, že se znovu má nastolit důvěra. Ovšem, jenom tak dlouho, dokud tato opatření nebudou spojena s obrovskými náklady pro tuzemské zemědělce jak známo, v posledních letech náklady eh, těchto, tyto náklady v poměru příjmům zemědělců eh, totiž narostly neuměrným způsobem. A eh, sice, když se podíváme na rostoucí nájmy a náklady, tak třeba ceny ropy a podobně, když to srovnáme, tak tady toto není v poměru. I když třeba chcete něco udělat dobrého pro životní prostředí nebo zvýšit důvěru spotřebitelů a zvýšit bezpečnost potravin, tak právě malí zemědělci jsou jsou eh, důležití. V tomto smyslu, podle mého názoru, Evropská unie eh, se eh, vyvodila správné závěry z konzultací a sice závazné elektronické označování pro některé podniky může přinést ekonomické nevýhody. A toto si nepřejeme. Děkuji. Grazie. La parola al commissario Reding. Děkujeme a slovo má paní komisařka Reding. Paní předsedkyně, tato rozpráva byla nesmírně zajímavá. Já jsem pozorně naslouchala různým stanoviskům, které zde zazněly. Dovolte, abych vám řekla následující. Za Evropskou komisi se domníváme, že náš návrh bude mít pozitivní dopad na zdraví zvířat, veřejné zdraví, bezpečnost potravin a zároveň, že sníží administrativní zátěž v oblasti chovu skotu i v masovém sektoru, který je s tím propojen. Ráda bych vám připomněla, že to byl právě Evropský parlament, který odhlasoval nařízení, jež žádalo od komise snížit administrativní zátěž a že Evropský parlament schválil tuto žádost. Pokud jde o specifičnost těchto problémů, není důležité nebo není, nepotřebujeme zde mm, zachovat eh, to nepovinné označování, protože horizontální eh, nařízení v této oblasti bude aplikováno, jak víme. Dobrovolné označování hovězího obsahuje informace, které se týkají kvality a ne zdraví či vysledovatelnosti, na to nesmíme zapomínat. To je, by mělo být zajištěno povinným označováním hovězího a ne nepovinným označováním hovězího. Právě proto, paní předsedkyně, podle mého názoru je důležité, aby parlament schválil tuto oblast, tak abychom mohli začít eh, vyjednávat v této oblasti což by mělo vést k vývoji elektronického označování těmi, kteří si zvolí takový systém, což poté by mělo za následek um, snížit zranitelnost i náklady tohoto systému pro malé a středně velké podniky. Děkujeme, paní komisařko. A nyní dáváme slovo paní zpravodajce, paní Oukony. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Nejprve dovolte, abych poděkovala stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali velice konstruktivně na tomto tématu. Ráda bych vám řekla, jak mi veřejné zdraví leží na srdci. Je to zdraví našich občanů. Hraje to pro mě ohromnou roli. Ovšem zároveň ráda bych řekla, že nejde o nějaké spochybnění veřejného zdraví a jeho standardu. Mm, jde o identifikaci hovězího není zatím elektronická, ovšem tato identifikace umožňuje vysledovatelnost, kvalitní vysledovatelnost, to znamená, že nejde o spochybnění veřejného zdraví. Ne. Podobně, jak už se o tom zmínil pan Pufton, paní Remers, pan Gerling, jde prostě o to, že technologie elektronického označování skotu se nezdá být úplně spolehlivou. Čili předtím, než tato identifikace prostě bude jistá, než tento systém identifikace elektronického označování bude mm, důvěryhodným, předtím, než to bude povinný systém, tak prostě já jsem byla ochotná přijmout bez jakýchkoliv potíží v rámci uh, kompromisů, návrh na revizi po pěti letech, pokud pokrok technologie prostě nám umožní dosáhnout systém nebo mít mm, systém, který bude důvěryhodný. Ovšem jde o konjunkturu. Já se nechci samozřejmě spochybňovat nebo podkopávat zdraví veřejnosti našich občanů, abychom ponechali další odvětví zemědělství mm, prostě chci nechat tomuto odvětví hovězího čas, aby si to sami zpracovali. Mm, pokud jde o elektronické označování, to je jedno euro, to stojí jedno euro, všem je zde potom jsou zde čtečky, informatické systémy, které jsou velice náročné a prosím nezapomeňte na to, že naši zemědělci zatím trpí nedostatečnou konkurenceschopností v důsledku konjunktury a tak dále, v důsledku stávající situace, ekonomické situace. Na to nesmíme zapomenout. Druhá věc Pani Bisoto například. Vám bych chtěla říci, že já nechci zde odstraňovat nepovinné označování skotu. Ne, vůbec ne. Ovšem paní komisařka to řekla velice dobře. Nejde o odstranění nepovinného označování, jde o zjednodušení tohoto systému i celkové procedury. Všech, co se týká veřejného zdraví našich občanů, tyto informace budou v povinném označování, čili my nechceme spochybnit či podkopat tyto informace, které jsou spojeny s označováním skotu. A na závěr bych vám ještě ráda řekla, pokud jde o toto označování, údajně zde bude určité vákum, právní vákum. Ne, není tomu tak. Já si myslím, že bychom měli dodržovat nařízení z roku 2011, které se týká informovanosti našich spotřebitelů. Bude to v horizontální legislativě, jak už se o tom zmínila paní komisařka, a bude to zahrnovat veškerý, veškeré typy těchto masových produktů, nejenom teda hovězí výrobky. Všechny kompromisní návrhy, které jsem předložila, byly schváleny, jak víte. Ráda bych poděkovala všem poslancům, poslankyním kolegům, kteří mě podpořili a děkuji jim již předem za účast na zítřejším hlasování. Pouze jednou přešnění. Snažíme se o dosažení dohody v prvním čtení. To je důležité. Na základě článku 57 našeho řádu Evropského parlamentu budu zítra žádat o odložení konečného hlasování o tomto nařízení. Navrhuji, abychom poté přímo vstoupili do trialogu a abychom se vrátili poté na plenárku a předložili Evropskému parlamentu k hlasování výsledek tohoto jednání již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkuji, paní Okony. Debata je uzavřena, hlasování se uskuteční zítra ve 12 hodin. A nyní přejdeme dle pořadu jednání ke se právě paní Flotr o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Nejdříve dám slovo zpravodajce pět minut. Děkuji, paní předsedající. Během devíti měsíců práce